Hello everyone. Uh, Dobré dopoledne. Eh, k dnešnímu pořadu jednání eh, vicepředseda Ševčovič bohužel nemůže přijít na dnešní zasedání, zrušil eh, na poslední chvíli. To je opravdu smutné, protože má nějaký zdravotní problém Eh, každopádně my jsme ale měli témata navíc pro dnešní schůzi, takže aspoň budeme mít čas eh, si je probrat. Eh, vzhledem k tomu, že pan Ševčovič tady dnes není, pokud tedy nemáte žádné námitky, přijímám pořad jednání. Eh, ve svých složkách naleznete eh, informace o misi do Talinu eh, 22. až 24. května 2017. On je už v podstatě prosinec, takže čím to je, že jsme si k tomu dostali tak pozdě? To je teď jedno. Všechny podklady vám byly zaslány elektronicky k dnešní schůzi. Také jsme vám dali k dispozici doporučení eh, koordinátorů. Pokud nebudete mít námitek, do konce dnešního dne budou, eh, bude to přijato. Teď nás tedy čeká, eh, čekají zprávy o tom, jak probíhají meziinstitucionální vyjednávání. Hmm, čeká nás hned několik témat. První je mechanismus o informování o eh, systému eh, výměny emisí. Eh, potom nás čeká otázka flexibility a schody v těchto bodech. Měli jsme k tomu taky výměnu názorů. Bohužel nedošlo k tomu, že bychom nalezli nějakou schodu, že bychom tedy Každopádně ta jednání proběhla poměrně eh, konstruktivně. Rozhodli jsme se, že delegujeme většinu těch eh, věcí, které se nedořešily na technickou úroveň. Potom tady máme neformální trialog, který proběhl 22. listopadu jak eh, parlament, tak eh, rada ehm, schválili řadu mm, otázek a co se týče potenciální flexibility eh, pro, spravované, pro, zprávu správu lesů a referenčních měr pro lesy, to je tedy politická otázka, k tomu se zase vyjednavači dohodli, že delegují řadu věcí na eh, technickou eh, úroveň. Předtím, než proběhne třetí trialog, eh, tento by mělo být ve Štrasburku 13. nebo 14. prosince. Co se týče procesních pravidel v podávání zpráv v oblasti životního prostředí, první a poslední trialog o rozhodn- rozhodnutí. Tento trialog proběhl také 22. listopadu. Stanoviska obou spolu zákonodárců eh, si byla velmi blízká, co se týče všech pozměňovacích názorů, návrhů a eh, bylo tedy dosaženo jakési, jakého, tedy předběžné dohody je ovšem potřeba, abychom nezapomínali na propojení s přeskumem systému ETS a také balíček o odpadu. Eh, hlasování se odložilo Eh, čeká se na to, až dosáhneme dohody ohledně právě balíčku o odpadu, tak abychom dosáhli tedy jasné eh, eh, schody v těchto všech třech oblastech. Takže předpokládá se, že to bude v lednu. Teď se dostáváme k bodu 5, což jsou spolupracující inteligentní dopravní systémy. Je to zpráva paní Šaldemoze, která je zde s námi. Je to zpráva z vlastní iniciativy za výbor TRAN. A já tedy bez dalšího otálení hned předám slovo paní zpravodajce a potom stínovým zpravodajům. Nejprve tedy paní Šaldemoze. Prosím, máte slovo. Det er rigtigt, at øh, vi øh, her fra Miljøudvalget skal, skal jeg lige vente til folk får høretelefoner på. Jeg taler på dansk i dag.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 Og øh, her skal vi give vores øh, indspark til øh, transportudvalget, som vil forholde sig til den her strategi. Og det, der overordnet er øh, set med det, som kommissionen forsøger at lægge væk. A máme tady tedy spolupracující inteligentní dopravní systémy a Nezapomínáme tedy na digitalizaci, protože eh, zde nyní máme celou řadu nových možností, nových eh, služeb, které je možno poskytovat a určitě tedy dojde k novému vývoji v dopravním sektoru. Toto jsou tedy technologické inovace, které asi povedou k novým modelům. Oblast dopravy se tedy zásadně změní. Důležité ale je, aby zde existovala nějaká jasná strategie. Eh, ono tady samozřejmě nejde pouze o pracovní příležitosti, jde o to, aby ta nová technologie se využívala také k tomu, že náš eh, dopravní systém bude udržitelný. Eh, nové digitální technologie, nové digitální možnosti by mohly přispět k tomu, že že se sníží celkové emise. To je něco, co nám opravdu leží na srdci. Určitě zde existuje velký potenciál. Zde bychom mohli snížit emise CO2, emise NOXu a také eh, hodnoty ozónu a nezapomínejme na hluk, eh, hlukové znečištění. Takže vlastně tady jde tedy o digitální technologii, kterou bychom mohli zabudovat do automobilů, autobusů i dalších dopravních prostředků. Eh, doufáme tedy, že eh, díky tomu by se nám potom podařilo snížit emise a snížit hlasitost. Jde tedy o to, abychom to ukočírovali a v tom případě, pokud by se nám to podařilo, by se snad snížilo i používání nebo spotřeba energií. Určitě bychom tedy měli podpořit takovouto strategii, pokud se vydá směrem udržitelnosti. Když stanovujeme normy, nebo pokud je chceme zlepšit v této oblasti, eh, to je skvělé, ale zde na výboru Envy se musíme zaměřit na to, abychom řekli, toto může být nástroj pro to, eh, abychom eh, chránili životní prostředí, abychom chránili klima a také zdraví občanů. Pokud by se nám podařilo dopravní sektor takto změnit, podpořili bychom právě udržitelnost. A ještě k té hlasitosti dopravy. to by, eh, pokud by se podařilo snížit hlasitost dopravy, určitě by to výrazně přispělo k eh, zlepšení kvality života řady lidí. Mm, kromě toho, takováto inteligentní spolupráce dopravních systémů by vedla ke zvýšení e, bezpečnosti dopravy. Automobily by mohly být bezpečnější, protože by byly mm, lépe připraveny na rizika. Ve svém návrhu stanoviska se zaměřuji na to, že tuto strategii po, po, podpoříme, ale že zároveň budeme požadovat, aby se nezapomínalo na udržitelnost a emise. To jsou v podstatě naše hlavní cíle, eh, kterých by měla dosáhnout tato inteligentní eh, doprava. Nám tedy nejde pouze o růst a pracovní příležitosti, ale o ochranu zdraví, o ochranu životního prostředí Máme nástroj, díky kterému by se nám to mohlo podařit, takže ji prosím využíváme. Máme taky jasně stanovené cíle, které eh, byly definovány v pařížské dohodě o klimatu. A toto by určitě mohlo být něco, co eh, přispěje k dosažení eh, klimatických cílů. Pokud máte nějaké připomínky, určitě by se nám tam mohlo třeba podařit ještě něco zapracovat a říkám, existuje tržní potenciál, ale existuje kromě tohoto tržního potenciálu taky eh, potenciál pro zlepšení udržitelnosti dopravy, takže já se nyní těším na zajímavou eh, diskusi. Děkuji, obracím se na stínové zpravodaje. Takže nejprve pan Demes Make. Geen probleem, dank u wel, voorzitter. Um, ja, eerst en vooral uh, hartelijk dank voor het, uh, het ontwerprapport van. Eh, mnohokrát děkuji za tento návrh zprávy. Existují zcela jistě vysoká očekávání ohledně těchto inteligentních systémů. Ty technologie jsou slibné. Takže CITS má určitě potenciál, aby doprava byla bezpečnější, eh, zdravější a eh, efektivnější. Eh, tahle ta oblast vůbec přitahuje hodně investicí po celém světě. Evropská komise odstartovala iniciativu, která je důležitá mohla by umožnit Evropské unii, aby se eh, dostala do popředí eh, v této oblasti. Já zastupuji Flandry, to je eh, oblast, která je v této oblasti velmi aktivní. My máme konkrétní projekty ve Flandre, které se zaměřují na snížení emisí se, se silniční dopravy. Eh, nám jde vlastně o to, abychom využili eh, aplikace, která pomůže eh, dosáhnout těch cílů. Mm, kolegyně Šaldemoze už o tomto hovořila. My třeba ve Flandrech spolupracujeme s Nizozemskem, se Spojeným královstvím a s dalšími zeměmi. Kromě toho máme další projekt v rámci CITS, kde jde o to, abychom usnadnili eh, zlepšení ehm, díky technologiím. Takže v podstatě jde o to, abychom snížili emise a zvýšili efektivnost eh, těchto systémů. Tady jde třeba o intermodální dopravu a aby se to využívalo třeba i ve veřejné dopravě, nejenom v soukromé dopravě. My chceme, aby eh, soukromí eh, majitelé automobilů třeba byli schopni tento systém využívat. Potom máme ale aspekty, které se týkají třeba také osobních údajů a také protiteroristických úvah. Tím se teď zabývá výbor LIBE. Eh, každopádně já si myslím, že toto stanovisko je užitečným dokumentem a zajímavé by bylo vyvinout eh, vlastně tím, že se vyvine nějaký právní dokument. My teď máme směrnici, ale potřebujeme lépe tuto směrnici využívat, potřebujeme lépe využívat její ustanovení, jak to řekla sama komise a já se těším na dobrou spolupráci. Děkuji. Konečná. Děkuji, paní Konečná. Poděkovat kolegyni za podle mého názoru velmi dobře připravenou, připravený návrh, eh, který obsahuje asi vše, co nám leží na srdci. Jsem moc ráda, že jako výbor Envy eh, tam zapojujeme to hledisko ochrany životního prostředí, ale také samozřejmě omezování škodlivého vlivu dopravy na životní prostředí a snižování nákladů na individuální dopravu. Uh, nehledě na snižování těch noxů a CO2, ale i poletavého prachu, což je velký problém, který prozatím neumíme řešit. A e, je to velký problém především zdravotní ve velkých městech, kde prostě se musíme velmi intenzivně začít zaměřovat na to, jak snížit množství poletavého prachu a to dneska ne, ne bavit se o PM10 nebo 5, ale i těch mikročásticích, které nám prostě v, se se do, do, eh, do těl eh, občanů dostávají a způsobují a jsou karcinogenní a způsobují různé další zdravotní problémy. Takže já jsem moc ráda za to, jak je ta zpráva napsaná. Určitě souhlasím s tím, že bychom jako Evropská unie měli jít příkladem, protože pokud to nebudeme my, tak eh, a nebudeme umět naplnit ten potenciál, které inteligentní dopravní systémy nesou, uh, tak eh, to prostě udělá někdo jiný. A to, že samozřejmě i investice do té budoucnosti v této oblasti jsou velké a já si myslím, že evropští věci patří mezi špičku právě v rámci eh, inteligentních systémů, tak eh, bychom si měli říct, že jim chceme dát ještě větší prostor a prostředky na práci. Prostor také v tom, že jim legislativně budeme umožňovat to, aby ty jejich návrhy byly vůbec realizovatelné, aby se nesetkávaly s jednotlivými problémy v daných členských státech, <coughs> abychom je mohli minimálně zkoušet v těch členských státech, protože občas se nám stává, že naše legislativa je nastavena tak, že vlastně neumožňuje těm inovacím dát ten správný, eh, tu správnou rychlost. Že než projdete celým legislativním kolečkem, tak už jste někde plus 3, 4, 5 let a je to velkým problémem. netýká se to všech členských států ale je jich řada které mají eh, zcela nedořešený systém právní v rámci inovací a týká se to samozřejmě i těchto inteligentních systémů. a na závěr mi dovolte říct jenom jednu věc eh, ten evropský systém máme směrnice které ne úplně asi dobře jsou implementovány ale máme je ale pořád mám pocit že bychom měli dát nějakou ještě silnější motivaci členským státům k té realizaci protože bez těch to prostě není reálné my si tady můžeme napsat téměř cokoliv ale ve chvíli, kdy nebudou na, v těch 28 pořád ještě nebo 27 posléze státech partneři, kteří pomůžou těm konkrétním projektům, těm konkrétním firmám, těm konkrétním lidem, tak eh, nám to zůstane jenom na tom papíře, což si myslím, že u tohoto tématu by byla velká škoda, protože, jak jsem řekla, měli bychom mít příkladem a neměli bychom dobu, eh, která je dnes eh, velmi progresivní, zaspat, protože si myslím, že by nás to v budoucnu mrzelo. Takže moc děkuji paní zpravodajce, těším se na spolupráci nás zpravodajů a doufám, že Eh, to dotáhneme do zdárného konce a budeme umět i daleko více třeba konkretizovat ty jednotlivé problematiky, které tam jsou. Díky. Thank you very much, madam. Děkuji, paní Milár nyní. Děkuji mnohokrát. Já nehovořím jménem eh, našeho stínového zpravodaje, ale eh, za sebe si dovolím eh, učinit několik připomínek. Pro nás je tato strategie pro propojené inteligentní dopravní systémy naléhavě nezbytná. My víme, jaké dopravní kolapsy každodenně nastávají v našich městech, nekonečné zácpy, kolik času je proplýváno a jak je zatěžováno životní prostředí. Pro mě jsou mimořádně důležité dvě, tři věci. Srdečně děkuji eh, za tuto zprávu z vlastní iniciativy. Měli bychom eh, zde přinést silný argument eh, za prvé k ochraně údajů a k pohledu spotřebitele. To musíme zde mít na zřeteli. A to druhé, co je pro mě důležité, je úloha eh, měst a obcí při eh, přípravě eh, městské hromadné dopravy. Při plánování této propojené dopravy musíme být aktivní a nezapomínat na MHD. A třetí věc, na kterou jsem ještě chtěla poukázat, je potenciál inteligentních eh, sítí eh, k eh, zvýšení přijetí spotřebitele. Podívejte se, spousta elektromobilů je k dispozici a můžeme přidávat informace o volných nabíjecích místech online v reálném čase. To potom přijme, přijde ještě k jejich daleko většímu přijetí. Takže v každopádně k tomu podám pozměňovací návrhy. Děkuji a teď zase komise. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání, za tuto příležitost vyjádřit se k této strategii. My velice vítáme vaši podporu, poněvadž skutečně cílem této strategie a těchto inteligentních systémů jsou dvě věci. Bezpečnost a účinnost dopravy. A to všechno je propojeno protože zde máme eh, mm, velice eh, jaksi eh, fragmentované komunikace, kde jakákoliv nehoda nebo incident způsobí skutečně zablokování. A proto si myslíme, že toto zlepší hlad, hladkou dopravu a i to propojí tuto dopravu s dalšími způsoby dopravy a Mm, e, sníží e, to tak silniční dopravu a nároky na parkování, parkovací místa. Také myslíme si, že zde <clears throat> ta podpora již tady je. Před dvěma e, týdny v Talinu se Mm, konalo zasedání 16 členských států plus tři partnerské se zúčastnili na to, aby tyto systémy byly eh, interoperabilní v Evropě přes hranice ku prospěchu všech uživatelů. To se týká tedy eh, mm, všech typů motorových vozidel, od kamionů po hm, motocykly i po ty velice zranitelné uživatele eh, komunikací cíle 2019 a závazky, které vidíme na sebe vzali příslušné orgány i průmysl, podniky, tak to všechno je naději, že se to stane a zde Evropa bude lídrem v této významné oblasti. Děkuji. Děkuji paní Šaldemose. Chcete schrnout? Øh, ano, já chci poděkovat všem, kteří si vzali slovo a já doufám, že se domluvíme a vím, že eh, eh, všechny vaše připomínky určitě vylepší tento návrh a budu se těšit na spolupráci. Děkuji. Máme zde první prosinec, to je termín pro pozměňovací návrhy, tedy tento týden v 11 hodin vlastně hlasovat 24. ledna a v Tranu v únoru se bude hlasovat. A nyní přejdeme k eh, námitkám. Eh, eh, takže zde máme návrh usnesení mm, i mm, odpovědná je paní Šaldemoze, pan Stáse, takže první řečník opět je paní Šaldemoze. Děkuji, paní předsedkyně. Nyní přejdeme k tématu, které je úplně odlišné a máme zde návrh komise, která chce novelizovat nařízení 1333 lomeno 2008, ale tady jde o to eh, eh, používání, změnit používání eh, fosfátu v mase. A především jde o kebaby, o ty gyrosy a podobné výrobky z masa tohoto typu. Tedy je třeba to vzít do úvahy, když hovoříme o fosfátech v potravinách. Nejprve musím zdůraznit, že máme fosfáty, které se tam objevují přirozeně. To problém není pro zdraví ani pro trávicí eh, systémy tyto eh, přírodní fosfáty, eh, ty tam ale, eh, těch tam tolik není, ale ty umělé, ty jsou problémem pro zdraví lidí. A je to především problémem, když se ty, tato aditiva fosfátového typu doplní do těch potravinových výrobků. A tady to dělá starosti i vědcům, odborníkům, my si myslíme, že vysoká, vysoký obsah fosfátu může způsobit eh, riziko kardiovaskulárních chorob. A EFSA vlastně ta z toho udělala svoji prioritu a začala se tímto zabývat. A teď vyhodnocuje používání těchto umělých fosfátů a za rok, mm, na konci roku 2018, má zveřejnit svou studii. Takže ty přírodní fosfáty nejsou problém, ale ty umělé ano, ty se považují za problematické a proto jsme navrhli námitku proti návrhu komise. Podle nás je třeba, abychom byli opatrní a abychom nepřijímali žádné rozhodnutí do té doby, než eh, EFSA vydá svoji studii příští rok. Víme, že kardiovaskulární choroby jsou skutečnou metlou v Evropě. A takže je zbytečné ten problém ještě zhoršovat tím, že se budou v potravinách používat umělé fosfáty. Vím, že eh, mnoho lidí eh, ne, eh, každý den nekonzumuje tedy tyto polotovary, mražené polotovary, ale je, v Evropě se fast foody hodně používají, hodně do nich lidé chodí, takže to problém je také, ale e, to může způsobovat onemocnění ledvin, nejenom kardiovaskulární choroby. Zdá se nám tedy, že je třeba, abychom podobné věci u masa nepovolovali. A určitě slovo si vezmou ještě další e, účastníci zde, ale obecně to nás vede ke konstatování, že e, zatím bychom neměli novelizovat e, e, tuto normu, měli bychom vyčkat na studii EFSA, abychom zjistili, zda je to problém, skutečný problém nebo ne, a chovat se opatrně, protože já myslím, že zde jsou dány všechny důvody, aby nám to starosti dělalo, tedy tyto umělé fosfáty tudíž říkáme ne tomuto návrhu komise, poněvadž si myslíme, že je třeba zde respektovat kritéria přílohy 2 a 3 a tedy princip obezřetnosti je zde na místě, protože skutečně tyto umělé fosfáty jsou problémem a jejich dopad tedy na eh, zdraví lidí je problém. Je podle nás třeba počkat na stanovisko agentury EFSA, poněvadž je třeba především si do úvahy zdraví občanů v Evropě. Takže proto máme námitku. Vím, že komise již je unavená těmi všemi námitkami, ale je to nástroj, který máme k dispozici, abychom ochránili zájmy občanů. Jak jsem již řekla, i eh, Bart Stas od Zelených také Eh, se připojuje a předkládá své argumenty. Děkuji. Ano, takže já myslím, že mm, my nejsme jediní, kteří chceme eh, si přejeme blahobyt občanů. Já myslím, že i komise. Ale teď ještě pan Stas. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jak velice dobře vysvětlila paní Šaldemose, tady jde o to doplňování e, umělých fosfátů především do gyrosu a do kebabu, tedy podobných výrobků. 338 a 452, především o tyto fosfáty. Zde komise chce novelizovat přílohu příslušného nařízení a na základě článku 6 pardon, 28, ale musí zde aplikovat celou řadu podmínek, a to především dostatečné vědecké důkazy musí být k dispozici, které by potvrdily, že zde není riziko pro zdraví spotřebitele či občanů. A za třetí, musí existovat jiné technologické možnosti, eh, nesmí existovat jiné technologické možnosti než ty fosfáty a nesmí to být zavádějící pro občany. Ehm, my si myslíme, že zde jsou dostatečné argumenty říci, že tato kritéria nebyla splněna. A paní Šaldemose jasně řekla, že tady existuje i neschoda mezi vědci eh, v tom, jak je to škodlivé pro zdraví lidí. Máme zde i zprávy, studie, které říkají, že to je špatné pro kardiovaskulární choroby. A původní stanovisko EFSA Eh, sice nejde tímto směrem, to je pravda, ale tam se teď provádí další teď eh, studie a testy a čekáme na zprávu, na novou studii ke konci roku 2018. Takže dokud ta studie nebude vydána, tak bychom neměli návrh komise podpořit. Za druhé, víme, že doplňování fosfátu, tyto doplňky, aditiva, často se používají pro to, abychom eh, klamali Eh, klamali spotřebitelé, protože je to taková dospodovodná praktika často, která znamená větší obsah vody v mase. To znamená, že se prodává spotřebiteli za cenu masa více vody. To sice by nebylo tak škodlivé pro zdraví člověka, ale znamená to klamání spotřebitele. A za třetí, všechny zprávy nám říkají, že z technického pohledu tato praxe není nutná, že zde existují jiné alternativy, technologické postupy, k tomu, které jsou k tomu alternativní a mm, proto mm, vlastně mm, často i toto maso se používá v těch fast foodech typu kebab, gyros a podobně. Takže Eh, jídlo, které si člověk kupuje jen tak na ulici. A tam v podstatě není ani žádná etiketa, takže spotřebitel není informován o tom, co vlastně jí. Eh, Komise často řekla, a k tomu máme také studii, že monitoring zpracování masa je velice náročný a že zde probíhají teď velké diskuze. I existuje velká neschoda mezi různými těmi eh, inspektoráty a producenty, výrobci. A, mm, takže přece ale my nemůžeme povolovat věci jenom proto, že se těžko monitorují. Je třeba aby ten monitoring nejprve byl zajištěn a poté, abychom povolovali podobné věci. Aby byl spotřebitel řádně chráněn. Kolegové, paní Šeldemoze a já, já si myslím, že jsme vám dali dostatečné důvody pro to, aby, že není zde důvod, aby komise provedla eh, po dobrou novelu a povolila tyto, tato aditiva. Pan Langen. Ne. Pan Belet. Já jsem byla špatně informována. My jsme vlastně ve stejné skupině, takže jste eh, se obracela na správnou stranu místnosti. Eh, děkuji mnohokrát. Řeknu zde něco za Renate Zomer, která bohužel dnes ještě nemohla dorazit. Eh, Zazněli jsme tedy argumenty týkající se negativních dopadů na, eh, na zdraví nebo potenciálních eh, negativních dopadů na zdraví. V roce 2013 se k tomu vyjádřila EFSA, která ale řekla, že studie o tomto potenciálním negativním dopadu nemají, nevyvozují jasné závěry. Mm, za druhé jsme slyšeli, že zde neexistuje technologická potřeba využívat fosfáty, ale podle odborníků je e, jasné, že mají stabilizující efekt a bez využití fosfátů e, ty velké grily v restauracích by úplně skolabovaly. Takže tady e, jsou technologické argumenty pro použití fosfátů. Jiný argument, který zde zazněl, je, že je to zavádějící, protože má e, vlastnosti, které vážou vodu a tudíž vlastně prodáváme vodu za cenu masa, což určitě nikdo nechce. Ale proti argument je, že tyto grily se používají mimo domov a vlastně i ty fast foody, které kupují eh, zmrazené stejky, eh, vidí, jakou, eh, jaký podíl vody v nich je, protože to je zmíněno na základě nařízení z roku 2011. A jedním z posledních argumentů, paní předsedkyně, vážení kolegové, je, že spotřebitelé prý nejsou informováni o spotřebě fosfátů pokud ehm, zakoupí tyto, řekněme, masné produkty. V článku 44 ale je stanoveno, že členské státy si mohou přijmout dodatečná ustanovení pro potravinové výrobky. Takže eh, my si myslíme, že návrh komise Eh, pouze vyjasňuje, že zmrazené eh, masné eh, výrobky, které jdou na grily do těchto fastfoodových restaurací, mohou vlastně obsahovat stejné množství fosfátů jako jiné potravinové výrobky, kde se to využívá už desetiletí. Takže to bychom tedy měli zvážit, ehm, pokud by nám to mělo umožnit nesouhlasit s námitkami, které zde zazněly any... Děkuji. Ještě někdo by si k tomu chtěl říct slovo? Není. Já bych se tedy také zeptala. Všechny ty informace vycházejí z uh, informací toho biotechnologického centra, které zveřejnilo uh, ty obavy. Jedná se o tom v současné době ve Spojených státech? A budou se fosfáty zakazovat v mase? To je tedy pro uh, autory námitky. Ještě někdo? Paní Konečná, prosím. Předkyně, jenom velmi krátce za naši e, politickou skupinu, která e, tuto námitku podporuje, protože si myslíme, že by nám tak úplně nemělo jít o to, jestli kebabárny budou schopny mít e, velké velké kusy masa na tyči, ale by nám mělo jít více o to, jestli chráníme spotřebitele tak, jak, jsme se, eh, tak, jak bychom měli jako poslanci Evropského parlamentu. Já si myslím, že už jenom to, že v současné době EFSA přehodnocuje bezpečnost fosfátu eh, jako aditiv eh, a toto hodnocení bude k dispozici až na konci roku 2018 nebo možná v průběhu roku 2018 tak by nás mělo a i komisi by mělo motivovat k tomu, že v tuto chvíli nebude dělat žádné unáhlené kroky. Já si myslím, že prostě o, každé nové, eh, o každém novém eventuálním použití fosforečných, eh, fosfátových eh, přísad v potravinách musíme velmi zvažovat a velmi opatrně jednat. A ve chvíli, kdy víme, že EFSA má rozběhlý nějaký proces, tak nevidíme jeden jediný důvod, proč bychom si neměli na ty výsledky počkat, protože to je jediná cesta, jak potom zodpovědně můžeme říct, že ochrana a obezřetnost eh, jsou ty klady, které přidáváme v rámci evropské politiky, tak aby se občané v Evropské unii mohli cítit bezpečně. Stejně tak musím říct, že přestože to tady kolega už zmiňoval, ale my si v České republice zažíváme velké, eh, velk, velký boj proti podvodným praktikám. Proti podvodným praktikám, které jsou dobře známy a dneska o nich tady bylo mluveno. Ty látky se prostě používají uh, Eh, k přidávání vody do masa, ke zvýšení jeho hmotnosti. My místo toho, abychom dávali tu pomocnou ruku z Evropy členským státům, aby proti těmto podvodným praktikám vůči spotřebitelům ty státy mohly bojovat, tak jim vlastně pouze dále a dále otevíráme dveře. A to už eh, si myslím, že bychom neměli dělat vůbec. Takže já bych vás chtěla poprosit i za naši frakci, abyste tu námitku zítra podpořili. Děkuji kolegům, že ji připravili a myslím si, že pokud nám jde ne o to, jestli kebabárny budou moc fungovat či nikoliv, ale jde nám opravdu o bezpečnost, ochranu a, eh, a o to, že budeme hájit zájmy spotřebitelů, tak bychom ji měli podpořit všichni. Děkuji vám. Děkuji za komisi. Tady máme paní eh, Melichár. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Hovoříme tady o využití fosfátu v těch zmražených vertikálních, na těch zmražených vertikálních roštech. A mm, to je velice specifická věc, která se řešila už od roku 2015. Řešilo se to konkrétně, pokud jde o eh, splnění podmínek pro eh, eh, zahrnutí tedy v aditiv do potravin podle příslušné legislativy. Co znamená, že odborníci byli zúčastněni v tomto procesu podle ustanovení článku 6 nařízení 133 z roku 2008. Potravinářská přidatná látka může být zařazena na seznam pouze, pokud je splněna řada podmínek za prvé na základě eh, dostupných vědeckých dokladů nepředstavuje bezpečnost eh, ní eh, v obavu, pokud jde o spotřebitele na, v navrhovaném množství a úrovni. Za druhé, pokud je technologická potřeba, kterou nelze dosáhnout jinými praktickými prostředky a ekonomicky praktickými prostředky. A za třetí, pokud to neuvádí spotřebitele v omyl. A za čtvrté, tyto uh, prostředky musí eh, eh, sloužit alespoň jednomu eh, z těchto uvedených účelů a musí jednoznačně přinášet přínos spotřebiteli. Takže teď konkrétně k těm jednotlivým podmínkám. Za prvé bezpečnost fosfátů. Bezpečnost fosfátů byla vyhodnocena eh, vědeckým eh, výborem pro eh, potraviny v roce 1991 a maximální snesitelné denní, přijatelná denní dávka byla 70 mg na kilogram váhy teda tak to bylo stanovena. V současné době se fosfáty používají v masných produktech, a, a v, um, tedy masných e, přípravcích eh, a v dalších produktech a, a u těch e, zmražených e, svislých e, masných výrobků. Tam není přímá expozice vůči fosfátům. Na základě vaší žádosti komisi EFSA v roce 2013 pracovala eh, na eh, přeskumu zdravotních rizik souvisejících s eh, fosfátovými aditivy. A na základě tohoto posouzení EFSA nespochybnila starší stanoviska a výluky toho vědeckého výboru, které stanovilo tu maximální denní dávku. Ještě jedny informace. Eh, máme tady, eh, znovu, tady eh, program o opakovaného hodnocení, který stanovil konec roku 2018 jako lhutu pro přehodnocení bezpečnosti fosfátů. V tomto kontextu všechny relevantní vědecké informace budou schromážděny ESO a samozřejmě komise sleduje tento eh, program eh, hodnocení a zváží eh, příslušná opatření k zprávě rizika na základě výsledku tohoto hodnotícího programu. A jak jsem říkala už dřív, dokud nebude k dispozici nové stanovisko EFSA o fosfátech, ty dříve stanové hodnoty zůstávají v platnosti. Takže Tolik tedy k eh, bezpečnosti. Eh. Eh, Druhé kritérium je technologická potřeba. Technologické potřeby byly uznány u v některých těch v masných roštů a je to důležité pro jejich stabilizaci a pro spojení kousku masa dohromady. Proč? Tím eh, se eh, zajistí eh, homogenní zmrazení a zabrání se ne, riziku nerovnoměrné tepelné úpravy, což samo o sobě je bezpečnostní problém. Technologické alternativy nebyly nalezeny. Spotřebitele za třetí nemají být uváděni v omyl. Když hovoříme o v mezipodnikovém sektoru, tak předná voda, voda je, eh, musí být vyznačena, pokud je o stávající v eh, eh, legislativu. Pokud je o vodu v těchto zmražených masných roštech, tam ty fosfáty nepřidávají žádnou vodu. A vzhledem k tepelné úpravě těchto masných výrobků by jakákoliv voda stejně zmizela. Členské státy mají podle stávajícího práva možnost eh, vytvořit další dodatečná národní opatření, pokud jde o informování spotřebitele i u eh, v eh, předem nebalených výrobků, pokud by to bylo třeba. Pokud jde o výhody a přínosy pro spotřebitele, fosfáty použit, tedy používají používané eh, ve výrobě těchto eh, eh, rotujících masných roštů zabraňují nerovnoměrnému tepelnému zpracování a to znamená, že plní cíl stanovený legislativou. Komise si proto myslí, že tento návrh nařízení splňuje všechny požadavky podle článku 6 příslušného nařízení 1333 z roku 2008. Děkuji vám. Já vám samozřejmě také děkuji, říká paní předsedkyně. Teď eh, paní Šardemo z, eh, k eh, námitce. Děkuji. Za prvé, ráda bych zopakovala, že tento návrh námitky je, že si, nebo ten důvod pro to je, že EFSA toto si musí stanovit jako vysokou prioritu a slíbila, že Eh, přijde eh, s eh, přeskumem do roka. A myslíme si, že vzhledem k tomu, že se vedou diskuse ve vědeckém vědeckých kruzích o rizicích těchto přijatných látek, tak si myslíme, že je důležité počkat a zjistit, co EFSA předloží. Chceme jim naslouchat, oni se to zařadí na pořad jednání a proto Eh, oni eh, vyzvali alespoň eh, k dalšímu roku, než přijmou rozhodnutí. Takže proto chceme čekat, protože EFSA přijde s, tedy s novým přeskumem. Bylo by hloupé schválit tu změnu nařízení v tuto chvíli, místo toho, abychom počkali ještě rok. A tím bychom také chránili spotřebitele o trochu déle. To je náš hlavní argument tady. Já nevím, co se dělá ve Spojených státech, paní předsedkyně. Eh, jsou určité vědecké obavy, eh, které byly vyjádřeny ve Spojených státech, ale z legislativního hlediska nevím, co se eh, tam zvažuje. Ale jelikož v Evropské unii máme nejvyšší úroveň potravinové bezpečnosti, hm, neměli bychom vzhlížet ke Spojeným státům, ale spíš by nám mělo jít o to, co se děje v EU. Děkuji. Já zcela souhlasím eh, s eh, kolegyní. K panu Beletovi bych řekl, no dobře, a paní eh, Somr přes pana Beleta tedy, bych vzkázal, že ve studii EFSA se opravdu nevyvozují žádné definitivní závěry ohledně veřejného zdraví, ale eh, EFSA říká, znovu to přeskoumáme do konce roku 2018, neboť jsou ještě některé nejasnosti. Čili ten náš hlavní argument, eh, který paní Šaldemóze eh, právě zevrubně vyložila paní eh, eh, Zomer říká, že to je absolutní nezbytnost, pokud je o technologii. Eh, já o tom pochybuji, protože ten sektor sám, nebo část jeho sektoru, nákladně dělá reklamu s argumentem, podívejte se, my vám prodáváme kebab, tedy maso na kebab bez eh, uměle přidaných fosfátů. To znamená, eh, ta technologie musí být k dispozici k zajištění dostatečného eh, provázání masa, aniž by se přidávaly fosfáty. Já vím, co, tady beru na vědomí to, co říká zástupkyně komise s velkou jistotou, že přidání fosfátu nevede k vyšší váze takže v praxi eh, k vázání vody a tedy prodávání vody za cenu masa. Já musím eh, říci, že to, co eh, my jsme si o tom přečetli, co vidíme z praxe, tak ukazuje, že alespoň tato debata musí být vedena poněkud podrobněji, protože ne všechny informace k tomuto jsou vedou k jasným závěrům. Čili teď Eh, zamítněme návrh komise a uvidíme, až eh, EFSA eh, přijde s novým hodnocením, jestli bychom to nechali projít. A paní předsedkyně, musím potvrdit, co říkala paní Šaldemoze v roce 2013 až 2014. Opravdu vyšla celá řada studií po té, co EFSA provedla první hodnocení o vlivu toho Americ- eh, nebo o tom, eh, jak to ovlivnilo americký legislativní eh, proces. Ovlivnilo to nevíme, ale zkusíme to vyzkoumat a dávám, dávám vědět. Děkuji vám. Takže vzhledem k tomu, že jsme tu námitku založili na tom, co vydala Národní knihovna ve Spojených státech, tak doufejme, že se o tom také ve Spojených státech dovědí, o tom, co k tomu řekne EFSA. Dobře, uzavíráme debatu a na plenárním eh, zasedání, pokud to bude eh, přijato, tak o tom budeme hlasovat v eh, prosinci. A teď přecházíme ke Švýcarsku. Spojení systému ETS e s naším systémem ETS nebude to, nebude to nádherné, říká paní předsedající. Dnes máme zpravodaje pana Filnera, ale dnes jej zahrazuje pan Belet. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ano, pan zpravodaj mě požádal, abych to zde přednesl jeho jménem. Já jsem obeznámen s touto složkou, takže to udělám rád. Investovali jsme opravdu hodně práce do těchto vyjednávání ze Švýcarskem. E, to vyjednávání začalo už před 6 lety, takže jsme v poslední fázi celého procesu. Je to proces tedy, který opravdu podporujeme. Rada z institucionálního pohledu musíme tedy říct, že e, autorizovala toto rozhodnutí, e, autorizovala tady podepsání této dohody s e, Švýcarskem, aby se propojily tyto dva systémy obchodování s emisemi. Ten švýcarský samozřejmě systém je trošku menší, a my nyní tedy z institucionálního pohledu jako Evropský parlament musíme říci ano nebo ne. Tady už nejde o žádné usnesení, je to opravdu jenom ano nebo ne. Asi se dohodneme na tom, že ETS, eh, to je systém, tedy, který reformujeme úspěšně už několik eh, tedy měsíců, asi se všichni, nebo skoro všichni jsou, eh, shodneme na tom, že ETS je jedním z hlavních nástrojů, pro, který máme pro snižování emisí skleníkových plynů. Eh, propojení našeho vlastního systému s jinými eh, systémy celosvětově, teď tedy začínáme Švýcarskem, to bylo horké téma, vážení kolegové, na konferenci, na klimatické konferenci v Bonu, která proběhla před dvěma týdny. To je tedy malý, ale důležitý krok k tomu, abychom měli globální systém obchodování s emisemi. Je to něco, o čem můžeme nejenom snít, ale je to něco, co je realistického. A podívejme se tady, nebo je to výhled vlastně do, do budoucích let. A teď tedy jde o to propojení evropského ETS a menšího švýcarského ETS. A e, to samozřejmě zvyšuje možnosti dalšího snižování skleníkových plynů a vůbec zvyšuje to efektivitu celého systému. Ono e, vlastně jde o to, aby časem se k tomu připojili i další e, aktéři e, celosvětově. A já si myslím, že tohle je unikátní příležitost pro to, abychom ukázali, že kombinované systémy mohou dobře fungovat, že to může být úspěch. A právě proto pan zpravodaj doporučuje, abychom zítra jako parlament dali tedy schválení pro pokračování tedy s podpisem této dohody. Doufám, že se nám to podaří dosáhnout. Děkuji. Děkuji. Ona je pravda, že je to eh, velmi důležitý krok ve strategické misi Evropské unie, abychom přesvědčili další aktéry po celém světě, aby se přidali k tomuto systému obchodování s emisemi. Takže je opravdu dobré, že Švýcarsko má na věc stejný pohled jako my. Nyní se obracím na stínové zpravodaje. E, pan Parně, prosím. Paní předsedkyně, milí kolegové, ano, tak jak správně před chvílí řekl pan Belet, vzhledem k tomu, že Eh, to je naléhavá věc, tak měli bychom vytvářet aliance na evropské i světové úrovni a měli bychom eh, te, a eh, tedy mm, i tedy to ujednání se Švýcarskem do roku 2019. To je hezký příklad této nové spolupráce, kde vlastně poprvé Evropská unie v podstatě ten svůj největší, ten vlastně ten největší trh eh, eh, s obchodováním bude otevřen, to znamená, budeme moci používat i ty, mm, eh, ty povolenky mm, ze Švýcarska a naopak. To, což posílí i ten systém vzájemných výměn, tím se zlepší i ta tarifikace ocenění uhlíku, což přispěje k solidnímu světovému trhu obchodování s těmito emisemi. E, Já e, jsem pro uzavření této dohody jako příslušník naší frakce, ale Rádi bychom měli k dispozici více informací o obsahu této dohody a do budoucna bychom rádi tedy, aby Evropská komise byla více transparentní při mm, vyjednávání a uzavírání podobných dohod. Takže kolegové, paní předsedkyně, to jsem chtěl říci za naši skupinu. Thank you very much. Děkuji. Nyní paní Konečná, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, také my vítáme, přestože na systém ETS máme asi trošku jiný názor než většina politických frakcí v tomto parlamentu, že nicméně ten systém můžeme rozšiřovat, že s něho děláme globální systém, protože asi se shodneme na tom, že nemá smysl aby systém ETS fungoval pouze v Evropské unii, protože v tu chvíli nemáme šanci dosáhnout toho žádaného efektu. Na druhou stranu je třeba si říct, že my jako Evropský parlament jsme udělali společně s Radou a komisí před 14 dny velký krok, kdy jsme našli tu společnou pozici a teď máme co svým partnerům nabídnout, můžeme jim ukazovat cestu jakým způsobem tu problematiku řešit a myslím si že bychom měli podpořit každého kdo se s námi chce domluvit na tom že z toho systému možná za několik let doufám že ne za několik desetiletí uděláme systém globální tak aby byl také férově nastavený pro všechny zainteresované partnery protože asi nikdo z nás si nepřeje aby se nám <clears throat> díky našemu dobrému systému, ale tvrdému a velmi náročnému systému pro některé průmyslové obory eh, ten průmysl prostě začal stěhovat. Takže jenom to, že budeme jednat a vyjednávat tyto dohody i s dalšími státy nejenom kolem evropské unie ale například také s čínou a dalšími nám může zaručit to že tento systém bude opravdu funkční a že bude mít ten přínos o který by nám mělo jít především to znamená eh, o, o to abychom pomohli životnímu prostředí abychom snížili eh, CO2, abychom uměli eh, závazky, které jsme přijali v Paříži, opravdu reálně naplnit. Proto za naši politickou skupinu můžu říct, že se velká část tohoto ráda bude dále účastnit tohoto vyjednávání a podporujeme tento návrh Přestože souhlasím s panem kolegou ze socialistů, že bych si také přála větší otevřenost, na druhou stranu je třeba si říct, že v tomto případě věřím vyjednávačům Evropské komise i poté, jak eh, dlouhá jednání jsme s nimi vedli v rámci trialogu, že snad nenajdeme eh, žádného, eh, žádného skrytého ďábla v detailu, který by nám měl zabránit tomu, abychom toto podpořili. Děkuji. Děkuji nyní paní Dali. Děkuji. Flor, għaliex niftakar meta konna hawnhekk u l-Kummissjoni għamlet il-proposta tagħha. Já jsem si vzala slovo, protože si pamatuji eh, na to, že komise eh, kdysi navrhla, abychom propojili systém ETS eh, s švýcarským systémem. Já si myslím, že toto je skvělý krok ku předu. Tady určitě jde o to, abychom mm, propojili eh, nejrůznější země a nejrůznější odvětví, aby tedy pracovali na snižování mm, emisí a abychom vytvořili mezinárodní trh eh, s mm, emisemi CO2. Co se týče těch, toho evropského systému a švýcarského systému, je v podstatě dobré, že máme stejné, podobné principy. Ty systémy jsou, se sobě navzájem podobají. A vlastně oba systémy se zaměřují na období tedy nyní od roku 2013 do roku 2020 a vlastně sledují systém lineárního snižování eh, emisí. Nyní eh, se tady dostáváme do fáze, kdy hledáme eh, vlastně další možnosti, další podobné systémy. Já stejně jako kolegové bych ale ráda požádala komisi o větší transparentnost, o to, abychom se konkrétněji podívali, na jaké sektory, jaká odvětví konkrétně pokrýváme. A taky, e, jaké další máme možnosti ohledně tedy propojení s dalšími systémy, s dalšími zeměmi. Děkuji. Za Evropskou komisi, prosím. Thank you, uh, Mr. Uh... E, děkuji, paní předsedkyně. Dobré dopoledne vám všem. E, obzvláště děkuji zpravodaji. Mm, také děkuji za to, že mm, ty příspěvky, které zde zazněly, byly eh, všeobecně pozitivní. My si rozhodně myslíme, že to je dobrý krok ku předu. Je to vlastně první krok, kdy propojujeme eh, systém ETS s eh, takovýmto systémem z, tedy mimo EU. A Kromě toho tady vlastně jde tedy o rozšíření trhu s mm, CO2. Mm, to je vlastně tedy dlouhodobý mm, cíl politiky. A Švýcarsko, jak už se zaznělo, má tedy systém velmi podobný e, tomu evropskému nebo, nebo tomu EU. E, pokrývá to v podstatě stejné sektory. nyní eh, díky tomu, že i Švýcaři s tím souhlasí, se do toho připojí letectví. Takže vlastně to budou opravdu stejná odvětví na obou stranách. Hmm. Minulý týden Evropská unie podepsala eh, dohodu, což je první procesní krok se, se Švýcarskem. Eh, proběhlo tedy zasedání předsedy Junckera a paní Leutard za e, Švýcarsko. Je to tedy velmi vítané, mm, vítaný krok. E, jenom pár dní poté, kdy došlo k e, uzavření přeskumu systému ETS na radě. Takže Evropská unie teď opravdu konsoliduje svůj systém ETS Eh, což je tedy vlastně zatím největší systém obchodování s emisemi na světě. A ukazuje se, že tento systém už je připraven na to spolupracovat s dalšími systémy. Nyní už vlastně tedy jsme připraveni na to dát jasnou cenu na uhlík a eh, eh, vytvářet tedy obchodování s podobnými systémy. Když se ještě vrátím ke Švýcarsku, tak ta dohoda je podepsána a nyní za předpokladu, že ty závěry mm, také zpracujete i vy. Eh, Rada se připraví na implementaci. Ve chvíli, kdy budou eh, přijaty závěry, eh, začneme s přípravnými rozhovory se Švýcarskem o konkrétní implementaci, či o připravenosti na implementaci. Ta dohoda samotná ve chvíli, kdy bude přijat návrh na ty závěry, Eh, nevstoupí v platnost okamžitě. Musíme tedy pracovat na té připravenosti, to znamená na, na nástrojích, které potřebujeme jak v Evropě, tak ve Švýcarsku, tak abychom zajistili, že ty dva systémy se mohou fyzicky propojit. Kromě toho musíme pracovat například na rejstřících, na obou stranách. Eh, potřebujeme také zajistit, že eh, Švýcaři vyvinou všechno, k čemu se zavázali a že také zapojí eh, letectví do svého vlastního systému obchodování s emisemi. To budeme muset samozřejmě překontrolovat a ve chvíli, kdy tohle se všechno udělá, eh, tak budeme moci přistoupit k nástroji ratifikace. Ještě na závěr bych řekla, eh, řada z vás tedy zmínila politický význam této první dohody o propojení s další zemí. A to v době, to už také někdy z vás zmínili, kdy trh s uhlíkem je velmi dynamický, probíhají tedy probíhá dynamický vývoj na světě a e, Čína, jak jsme si vyslechli i v Bonu, je ve finální fázi mm, svého vlastního ETS systému a jak víte, my tedy s Čínou e, úzce spolupracujeme, aby se to opravdu realizovalo. Kromě toho jsou, je další vývoj v Kanadě nebo také v USA. A ten kontext je tedy opravdu dynamický a v tuto chvíli je opravdu důležité, abychom přistoupili k tomu e, propojování. Takže tedy teď e, se, se systémem švýcarským. E, tak, abychom připravili celosvětový trh s uhlíkem, tak je potřeba, abychom nejprve pracovali se zeměmi, které jsou ochotny Eh, vyvíjet si to na vnitrostátní úrovni na základě eh, také závazků z Paříže. Někteří jsou ve fázi implementace, jiní jsou ve fázi teprve vyvíjení těchto systémů, ale eh, my s nimi tedy úzce spolupracujeme, abychom zajistili, že ty systémy, které se vytvoří, jakmile vzniknou, budou opravdu solidní a že budeme moci e, zvážit potom e, propojování. Určitě to nebude zítra, uvidíme, jestli to bude moci být pozítří. Poznamenala jsem si tedy vaši žádost o, transpa- o větší transparentnost. E, budeme to mít na paměti pro příští diskuse. Děkuji. Děkuji, pan Belet. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom abych zmínil, že souhlasíme se vším, co zaznělo, a to především, jak řekl pan Parňo a paní Dali a paní Konečná, souhlasíme. Je to krok vpřed, i pan Parňo hovořil o nedostatečné transparentnosti, s tím také souhlasím, že bychom mohli dostávat rychleji a více informací, s tím souhlasím. To je, myslím, jedna z lekcí, které z toho vyvodíme. I paní Konečná s no, ní souhlasím, která řekla, to je menší krok k tomu velkému globálnímu systému. Ano, my jsme o tom hovořili i s čínskou delegací Bonu v určitém okamžiku. I Číňané se budou muset do takovéhoto globálního systému zapojit. Doufáme, že tímto malým krokem jdeme, jsme nastoupili směr, správný směr a buďme Eh, takže to je takové optimistické hodnocení celého procesu. Děkuji za dobrou práci. Kolegové, pokud budete mít pozměňovací návrhy, tak musíte si pospíšit 6 eh, hodin odpoledne a budeme hlasovat zítra. Nyní se dostáváme k přípravě postoje parlamentu k víceletému finančnímu rámci po roce 2020. Spravodajkou je paní Jate Maky. Mhm. Takže, paní Jatematky, máte slovo, abyste mohla pře- představit návrh stanoviska. Kolegové, víceletý finanční rámec eh, zanikne, skončí v roce 2020 a komise nám navrhla, že předloží návrh nového rámce v květnu příštího roku. My v parlamentu a konkrétně v tomto výboru máme možnost teď vyjádřit své priority předtím, než komise předloží návrh. Jak víte, víceletý finanční rámec zatím je obestřen velkou nejistotou, více než kdy jindy. Máme zde Brexit, to bude mít dopad na velikost rozpočtu, samozřejmě nevíme vůbec, jaký vztah potom budeme mít s Spojeným královstvím, pokud vůbec nějaký. A ve výboru Envy my především se musíme zabývat záležitostmi, záležitostmi, které spadají do kompetencí tohoto výboru, tedy částečně jde i o ten finanční rámec, který také samozřejmě spadá do naší pravomoci. V zásadě tady asi naleznete, se dočtete věci, které byste očekávali. Je zřejmé, že tentokrát my se díváme do budoucna a tam v podstatě vyjadřujeme naše očekávání a naděje které doufám, že tento rámec splní, tedy co my jako náš výbor bychom očekávali od tohoto rámce. Samozřejmě musíme také e, e, vycházet z naší zkušenosti s předchozím rámcem, co fungovalo a co by bylo možné udělat lépe. Je správné říci, že asi ne všechno šlo tak hladce, jak jsme očekávali v určitých oblastech hlavně. Ano, evropské výdaje by neměly být v rozporu s cíly Unie a v tomto ohledu musíme tedy podporovat eh, udržitelnou nízkouhlíkovou ekonomiku a udržitelnou spotřebu. Prostřednictvím evropského rozpočtu můžeme i podporovat ekologické cíle, veřejné zdraví a otázky s tím spojené včetně zachování biodiverzity. Je zřejmé, že nadcházející víceletý finanční rámec bude tedy dost velkou výzvou, protože stávající rámec nám neumožnil splnit naše ambiciozní cíle. některé závazky z Paříže například musí být naplněny, pokud jde o snižování emisí od, mm, do roku 2020, to se nepodaří asi. A, mm, takže vůbec jde o to, zda komise chce splnit ty evropské environmentální cíle a jiné cíle také. Musíme Eh, řád, zajistit řádné financování našich environmentálních cílů a způsobem transparentním, což bude realizovatelné, pokud zde bude dobrá vůle. A tím bych asi skončila a budu se těšit na vaše náměty. Děkuji. Děkuji. A nyní stínový zpravodajové pan Kovačov. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé chci poděkovat paní Jatemaky. To je dobrý základ pro diskuze o příštím finančním rámci eh, mm, diskuze o budoucnosti Evropy teď na, mm, získala nový impuls tento rok a eh, tento rámec je důležitou součástí této rozpravy o budoucnosti, protože nelze si stanovat priority bez toho, aniž bychom na to neměli adekvátní finance od uzavření pařížské smlouvy boj proti změnám klimatu, Eh, je významnější než kdy jindy. Evropská unie by měla být eh, průkopníkem tohoto úsilí a evropský eh, rozpočet by měl podporovat urychlenou implementaci pařížské smlouvy, to znamená přechod na klíné, na čisté energie, o, o, snižování uhlíku a oběhové hospodářství. Je třeba zdůraznit, že příští rámec by měl aktivně přispět i k realizaci závazků Mm, OSN, tedy co se týče udržitelných cílů. A e, zde i ale bychom neměli snižovat e, po roce 2020 ty částky vyčleněné na soudržnost, fond soudržnosti a fond regionálního rozvoje. Při zpívají právě ke snižování ekonomických rozdílů mezi regiony a zlepšují vlastně i životní prostředí v těch nejméně rozvinutých eh, regionech EU. A samozřejmě to musí jít ruku v ruce s tím, že budeme zkoumat nové způsoby, jak nalezat tržní nástroje pro to, abychom tyto cíle splnili. A nakonec E, jednotlivé členské státy, nebo žádný členský stát nemůže řešit e, stávající přeshraniční problémy se zdravím lidí sám. Proto příští rámec by měl reflektovat odpovědnost EU podporovat členské státy při řešení zdravotních hrozeb, e, protože to podkopává sociální soudržnost tedy jde o třeba mm, e, e, epidemie, různé infekční choroby, ne e, antimikrobiální rezistenci a mm, vůbec tady problémy s tím, že lidé nemají všichni stejný přístup ke zdravotním službám, takže to by také měl tento rámec řešit. A budu se těšit na spolupráci Děkuji. Děkuji, pane Kovačeve. Budeme se také těšit na váš příspěvek za SAD. Nemáme stínového, ale máme zde paní Dali. Velice důležité téma pro paní Dali. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych přednesla postoj pana Kaputa a poté přejdu k vlastním názorům. Za prvé, Začnu názorem panem Kaputa, který především chce poděkovat paní Jatemaky za pozitivní eh, eh, stanovisko, které reflektuje priority EU a v podstatě i eh, podporuje naše udržitelné ekologické politiky. Pan Kaputo předloží pozměňovací návrhy, které se budou snažit specifikovat určité kroky. Za prvé, má pocit, že zde není odkaz na oběhové hospodářství a na inovativní projekty, jako některé byly financovány z Horizontu 2020 a z programu LIFE. Kromě toho si myslí, že LIFE musí mít podporu tak, aby zlepšila se implementace programu LIFE a to především pokud jde o ty integrované projekty. Evropa je lídrem v boji proti změnám klimatu a v ekologických politikách je lídrem a koordinace kroků členských států je proto nezbytná. I přes Brexit, tedy nemůžeme udělat žádný krok zpět, ustoupit od našich politik, takže s tím je úzce i spojeno téma vlastních zdrojů do rozpočtu. Musíme nalézt dodatečné zdroje do rozpočtu tak, abychom nemuseli dělat ústupky, eh, pro, eh, protože již jsme nastínili cestu našich politik a nemůžeme o to ustupovat. Také zde hovoří i o naší zahraniční politice, je třeba zajistit i financování rozvojových zemí, tak, aby mohly eh, být technologicky pokročilejší. A také bych rád tam změnil, zmínil i civilní ochranu, eh, mm, protože kvůli třeba zemětřesením, jak v Itálii, tak i vzhledem k dalším katastrofám jinde v Evropě, což znamená, že naše koordinační systémy musí se dále zlepšit. A nakonec délka příštího MFF. Ano, ví, že eh, rozpočet většinou jak si eh, by eh, měl být schopen podpořit projekty, které jsou daleko delší než pět eh, let. Jsou to často ty různé klimatické projekty. A teď přejdu do maltštiny. A na začátku bych řekla, že souhlasím se s pravodajkou, tato především s prvním odstavcem, souhlasím, kde říká, že komise musí strukturovat rámec tak, aby reflektoval mm, priority EU. A to především s ohledem na potřebu eh, zachovat roli EU, eh, roli lídra v tomto boji. A také vás chci proto upozornit na ten zelený klimatický fond. Naše role, eh, pokud je o financování z tohoto fondu, je, že tento fond možná je nejnovějším aktérem v té multilaterální architektuře financování změn klimatu a bude plně operativní v roce 2015, říká hm, paní Dali. A jde o to, aby ty finanční zdroje se dostaly do těch zemí, které zatím jsou spíše rozvojové, aby byl takovým katalyzátorem i pro soukromé finance, aby soukromí investoři více investovali do problematiky změny klimatu. A dále pan prezident Trump rozhodl, že opustí pařížskou smlouvu zde, ale zde eh, eh, mm, tedy určité závazky eh, z toho fondu nebudou řešeny. Tady jde o 2 miliardy, 2 miliardy dolarů. A možná 2 miliardy dolarů není tolik ve světovém měřítku, ale experti na financování říkají, že tento závazek mm, je větší, než se zdá na první pohled, protože i mnoho peněz se bude muset využít pro tu základní infrastrukturu, tak abychom vůbec mohli rozvíjet ty eh, čisté zdroje energií a abychom mohli rozvíjet i trhy, pro, eh, aby tam mohli působit soukromí investoři, protože hodně investic eh, mm, je přece profitabilní, takže i ty peníze z tohoto fondu mohou pomoci Eh, vytvořit více než jeden projekt a Evropská unie by měla z té sehrát svoji roli a zajistit, že zde bude správná míra financování a bude zachována dlouhodobě. Proto apeluji na vás, když se podíváme dopředu, tak, se, tak musíme zajistit, aby toto vše se stalo nedílnou součástí eh, příštího programového sedmiletého období, a aby toto také i bylo součástí zprávy z Edvy. Děkuji. Děkuji. Velice zajímavé. Nyní paní Konečná chce také něco říci? Ne, děkuji. A teď komise, paní Boju. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji paní zpravodajce Jatemaky za návrh stanoviska, za vyměnu názoru. Ano, jak i řekla paní Jatemaky, toto je důležitá doba, proto abych, protože teď se připravuje ten příští rámec. Komise zahájila proces tím, že v březnu vydala bílou knihu i reflekční dokument o budoucím financování v červnu a Eh, Evropský parlament eh, má zde zprávu z vlastní iniciativy eh, pana Olbrichta, paní Toma. To také bude důležitým příspěvkem do příprav tohoto rámce. Komise předloží svůj návrh příštího rámce v roce 2018. Jak víte, návrh víceletého rámce spočívá eh, v tom, že bude se, budeme zde mít nařízení o víceletém rámce, ale kromě toho zde bude celá řada různých nástrojů a politik, takže proto i mm, mm, ty vaše náměty, náměty vašeho výboru, které se týkají třeba stávajícího programu LIFE nebo financování eh, různých environmentálních akcí, to všechno bude užitečné a jak jste i viděli, komise již i zveřejnila průběžné hodnocení stávajících programů a komise se také zamýšlí nad těmito programy a proto se budeme těšit na stanovisko vašeho výboru. Děkuji. Madame Jatmáky. Děkuji paní Jatmáky. Děkuji vám, eh, kolegové, eh, za eh, velice dobře podložené a pochopitelné připomínky. Těším se na práci na pozměňovacích návrzích. Děkuji. Lhuta pod pozměňovací návrhy je 5. prosince. A hlasovat budeme 20. až 25. ledna na Envy. Nyní tedy další bod a, a sice sladidla v a, jemném pečivu. projednání eh, v návrhu eh, v usnesení k této námitce. Eh, autorka námitky paní Grostet, místo ní přišla paní Ajuzo, nebo ne? Pan Belet. Takže sladidla, prosím. Já jsem musel dát přednost některým předsedům, takže samozřejmě přednost v tomto způsobu. Každopádně děkuji za slovo jménem paní Grostet k sladidlům v jemném pečivu. Několik připomínek za prvé. Chci připomenout všem, že komise zpracovává regulační důsledky stažení směrnice o potravinách a tohle toto je eh, důsledek, ta sladidla, o kterých hovoříme. Eh, eh, je to bizarní, prostě zůstanou povolená pro použití v nápojích nebo marmeládách třeba, ale budou zakázaná v, těch, v tom jemném pečivu, o kterém zde hovoříme. To je pečivo, které je specificky určeno pro výživu a z hlediska veřejného zdraví eh, tohle nedává žádný smysl. Navrhujeme eh, toto, eh, protože se nepředpokládá žádné přechodové období, to je, to hlavní, to je to hlavní argument. A to by ohrozilo dostupnost mnoha těchto produktů jako jsou eh, sušenky, eh, koláče, eh, mysli tyčinky, které jsou pro lidi, kteří drží nízkocukrovou dietu, jsou obézní nebo mají cukrovku. Takže to by byla škoda. A ta sladidla, která se používají v těch receptech, jsou doposud jediná schválená alternativa k vysokému obsahu cukru. Takže je proto eh, nezbytné, aby ta legislativa předpokládala a rozumné přechodné období a v tom návrhu usnesení předpokládáme minimálně dva eh, roky. tak aby eh, ta, ty, ty, ty, ty produkty se sledidly, mohly být náležitě předělány a aby mohly být nabídnuty spotřebitelům se specifickými výživovými potřebami. Samozřejmě, tohle má eh, důsledky pro eh, řadu malých a středních podniků eh, v daném sektoru. Tohle jsou tedy argumenty, které předkládáme, které budou tedy základem toho cíle předkládaného zpravodajkou François z Grostet. Děkuji. Teď dám slovo kolegům, takže paní Ajuzo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem požádala o slovo, abych mohla podpořit, eh, podpořit eh, to, co řekla paní Grostet a eh, to znění, jaké předkládá, protože to není problém veřejného zdraní. Takže zde již tyto, tato sladidla jsou na trhu mnoho let a jsou povolovány pro jiné typy potravin. Je to problém regulační eh, v důsledku eh, novely eh, normy, která se týká výroby těchto dietetických eh, výrobků. A v tomto případě návrh komise eh, eh, v podstatě mm, zbaví spotřebitele možnosti bojovat proti obezitě a je to velký problém i pro řadu malých středních podniků. Já myslím, že zde je řada tedy argumentů, abychom podpořili tuto námitku výboru. Děkuji. Někdo jiný ještě? If not, then, madame... Ne, tak paní eh, Juliker za komisi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych eh, odkázala na eh, požadavek po schválení, na schválení potraviny z křivřátných látek. Už jsem to udělala u fosfátu tak eh, ty požadavky jsou stanovené konkrétně legislativou a sice eh, potravina s charčiatná látka nesmí eh, způsobovat zdravotní problémy, musí proto být technologická potřeba, nesmí to uvádět spotřebitele v omyl a musí to mít výhodu nějakou a přínos pro spotřebitele. Pokud jde o schválení sladidel, mm, tak ty, to potravinářské přidatné ta látka musí splňovat alespoň jednu další eh, eh, podmínku eh, splněnou v legislativě o aditivech. Tyto specifické podmínky jsou buď nahradit cukr pro výrobu nekarigenního jídla, jídla bez předného cukru nebo jídla s nižší kalorickou hodnotou anebo eh, pro eh, zvýšení trvanlivosti eh, potraviny, nebo potravina pro konkrétní spotřebitele se zvláštními výživovými potřeby, potřebami, jak je to dáno v příslušném předpisu. Tolik je tady ten právní rámec a v proběhly určité pozměňovací návrhy k tomuto rámci. Takže v minulosti toto bylo povoleno ve směrnici 9435. A tato směrnice se týkala příslušných látek, které měly být podle článku 89398 do toho zahrnuty. Takže tyhle produkty se týkají eh, osob, eh, které mají eh, poruchy s metabolismem uhlovodanu, respektive s cukrovkou, tak jak to specifikuje směrnice 89 a regulační změna je, že tato směrnice byla přepracována v roce 2009 39 bylo to o potravinách pro zvláštní vyživové účely, tedy takzvané parametry. A tato směrnice stanovila, že eh, lze přijmout konkrétní eh, ustanovení, eh, včetně potravin pro osoby trpící s poruchami a metabolismu uhlovodanu, včetně diabete, diabetu. Komise vydala v roce 2008 zprávu o potravinách pro eh, lidi s diabetem a došla k názoru, že neexistuje vědecké, eh, vědecké podložení pro stanovení požadavků eh, na tyto potraviny a proto komise proto nestanovila žádná pravidla. Zkušenosti ukázaly, že některá pravidla z roku 2000, tedy se směrnice 2939 už neovlivňují fungování vnitřního trhu a ten pojem potravin pro zvláštní e, výživové účely, e, včetně e, potravin pro lidi s poruchami v metabolismu uhlovodanu bylo, to, to bylo zrušeno v 609 2013 která platí od 20. června 2016. A o to jde, protože ta regulační změna, která spustila celou tu kaskádu, proběhla už v roce 2013. A jak jsem e, říkala, tehdy to bylo nařízení 609 2013, e, které e, nabylo platnosti v červnu 2016. To jsou informace, které také všichni zúčastnění znali, včetně průmyslu. Takže tím, že se odstranila ta, ten, ten pojem potravin pro zvláštní výživové účely, a, a konkrétně tedy jídla pro diabetiky, neexistuje žádný důvod, proč by e, měla existovala ta skupina e, jemného pečiva pro zvláštní výživové účely. A proto neexistuje žádný základ pro schválení e, sladidel v takovém jemném pečivu pro zvláštní výživové účely. Takže ta myšlenka od roku 2013 nebo ta, ten pojem už nemá opodstatnění a tyto produkty eh, by se neměly dále uvádět na trh. A proto, eh, a to máme před sebou, eh, by to nařízení mělo být upraveno, pokud jde o, o použití devíti eh, umělých sladidel pro eh, jemné pečivo pro zvláštní účely. Komise plně eh, mm, zde uplatnila princip proporcionality a rozumné přechodové období bylo zde navrženo pro odvětví. Takže návrh nařízení je v souladu s požadavky EU e pro schvalování sladidel v potravinách a opravdu eh, kopíruje aktuální eh, stav pro potraviny podle nařízení 609 2013. A je to také v souladu s eh, tím, že vědecká komunita konstatovala, že by diabetici měli být schopni si sestavit zdravou dietu z normálních potravin a je e, zřejmé, že s nezdravou e, tělesnou e, váhou a s rizikem diabetu 2 jsou spojené některé nezdravé praktiky jako vysoký příjem tuku, vysokých masných kyselin a také nízký objem přijímané vlákniny. Neexistuje jiné řešení diabetu a proto produkty obsahující umělá stajidla, které obsahují eh, potom hodně sacharidů a tuků, jsou eh, pochybné, pokud jde o jejich eh, tedy přínos pro ty osoby se zvláštními výživovými potřebami. Je ovšem důležité zdůraznit, že tato, toto nařízení nebrání inovacím, jak říkám, už existuje od roku 2013. Nicméně inovace znamenají více, než jenom přidávat sladidla. Eh, také by mělo eh, dojít k vytvoření eh, jemného pečiva, které nebude tak energeticky přínosné a bude v něm více vlákniny. Když se vrátím k tomu načasování, o kterém se zde hovořilo, potravinářské podniky měly čas dostatečný na to připravit se na tu situaci poté, co to nařízení 609 bylo přijato v roce 2013 a vešlo v platnost 2016 a potom, eh, i když eh, bylo tady eh, přechodové období v tomto nařízení, které je tam konkrétně zmíněno, tak to období nebo to ustanovení jasně stanoví, že tyto výrobky, které byly uvedeny před vstup v platnost toho nařízení, můžou být uváděny na trh, dokud nebudou vyčerpány zásoby. Komise si tedy domnívá, že návrh nařízení plně respektuje eh, princip eh, přiměřenosti eh, tím, že zajišťuje jednotné uplatňování podmínek pro schvalování sladidel v EU a tím zajišťuje spravedlivé podmínky v potravinářském obchodu a zajišťuje dobré fungování vnitřního trhu a vytváří právní jistotu pro všechny zainteresované strany, včetně ochrany e, spotřebitele a také poskytlo dostatečný čas e, přizpůsobit se nové situaci na základě změny legislativy v roce 2013. A kromě toho e, také poskytlo náležité přechodové období pro výrobky zákonně uvedené na trh. Děkuji. Šaldemus. Tusind tak, øh, fru formand, at jeg lige får lov at supplere. Øh, jeg beklager, jeg var lidt for øh, Děkuji. S vaším dovolením bych k tomu něco také dodala. Eh, přišla jsem trošku později, protože za mnou přišla skupina návštěvníků, které jsem se musela jmenovat. I skupin, eh, tedy jménem skupiny SAD. Eh, mohu říci, že ten, tuto vlastně mm, žádost nepodporujeme. A Určitě je tedy přirozeným dopadem z našeho pohledu, pokud máme e, tu e, legislativu z roku 2013, že jemné pečivo pro specifické e, zdravotní situace už nebude uváděno na trh. No, určitě existuje dostatečný prostor pro jiné možnosti eh, zdravě se stravovat. Hm, on to ani nebyl eh, zas takový <clears throat> velký případ. Já si myslím, že i diabetici na to zareagovali v tom smyslu, že je potřeba se obejít bez těchto produktů, že, scho- že jsou schopni se tedy bez nich stravovat zdravě. Ještě někdo další si přeje k tomu vyjádřit? Paní Zomer, prosím. Hlásila jste se? Ano, eh, děkuji. Takže ta právní situace je mi známá. Proto je správné, pokud zde zazní eh, ze strany komise i technické argumenty. Tady tedy samozřejmě jde o sladidla v jemném pečivu, ale podívejte, tady přeci nejde jenom o diabetiky. Tady v podstatě jde taky o, o otázku obezity. Hmm já si myslím, že by možná to byla škoda, pokud by vůbec takovéto pečivo už nebylo k dispozici. Mm, třeba někteří lidé, kteří mm, trpí nad váhou, eh, už by prostě tyto produkty nemohli eh, kupovat. Vy říkáte, že se samozřejmě mají normálně zdravovat, že nepotřebu, stravovat, že nepotřebují žádné speciální produkty, ale já bych nezapomínala na ty, eh, kteří mají Ehm, nadváhu a eh, to je těžké jim si, podívejte, eh, dejte ruce pryč od jakéhokoliv pečiva. Mm, to máte jako eh, říkat všem lidem, používejte méně soli, méně cukru a tak dále. To bychom pak už asi neměli žádné pečivo, ani to solené pečivo. Já si tedy říkám, podpořit tu námitku nebo nikoli. myslím na e, lidi s nadváhou, protože možná by pro ně bylo dobré, pokud by tyto produkty byly i nadále k dispozici. Tady opravdu nejde jenom o diabetiky. Takže čistě technicky tedy chápu, co komise chce říci, ale myslím si, že se na to prostě nemůžeme dívat pouze z technického pohledu. Děkuji. Pane e, Pelet, chcete k tomu ještě na závěr něco dodat? Ano, mnohokrát děkuji jménem paní Grostet. Už mm, nemáme mnoho, co bychom dodali. Mm, my nespochybňujeme to, co předkládá komise a její argumenty. My hovoříme o zájmu spotřebitele. My chápeme, že potřebujeme tedy právní jistotu, jak říká komise, všechny ty argumenty podporujeme. Ale jak říkala paní Zomer, to by znamenalo, že e, ve finále e, tyto produkty už by v brzké době nebyly k dispozici na evropském trhu a tady tedy hovoříme o evropských spotřebitelích. Nejenom e, diabeticích, jak říkala e, paní Zomerová, ale i lidé, kteří trpí obezitou. Takže my tady v podstatě spochybněme taky eh, to, že pře, eh, přechodné období nebylo dostatečně dlouhé, proto navrhujeme dodat další dva roky. Proto, aby bylo možné vyvinout alternativy pro určité skupiny spotřebitelů v Evropské unii a v mezičase budou moci spotřebovávat toto pečivo a e, potom samozřejmě po uplynutí té doby by se to ukončilo. Teď jde samozřejmě také o to, abychom dali příležitost e, danému průmyslu i malým a středním podnikům se na to nastavit a dobře připravit. Děkuji. Děkuji. Tím uzavíráme e, tuto diskusi a hlasovat budeme zítra. Přecházíme k dalšímu tématu, což je opět námitka. pro zřízení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků. Eh, Taky zde jde o technické normy pro bezpečnostní prvky používané u tabákových výrobků. Jsou to tedy dvě témata, která předkládá mm, paní Pedicini. Spravodaj tady ale bohužel není. Můžeme o tom hovořit v jeho nepřítomnosti nebo ne. Chce k tomu někdo něco říci? Protože asi tady není nikdo, kdo by k tomu něco přednesl. Nejprve tedy pan Florence, pan Barnier, paní Zomer. Dobrá, tak budeme o tom hovořit. Já bych kolegu samozřejmě rád nechal promluvit, ale když tady není, tak mu trošku vypomůžu. Vy jste sama říkala, že to je trochu pozoruhodné, protože když si to pročtete, jde o následující. Evropská komise má za úkol u eh, eh, uřídit eh, vysledovatelnost tabákových eh, produktů nebo sledovatelnost. Ona to trošku pozměnila a trošku upravila a potom k jejímu návrhu tedy eh, kolega předložil tu námitku. Já bych rád řekl, o co tady přesně jde. Jde o to, že firmy, které v budoucnosti budou mít garantovat nebo budou zaručovat tu sledovatelnost, mají v podstatě co největší nezávislost. To znamená, představme si e, nějakou e, velkou firmu, která má tedy e, obchodní vztahy s IBM a vlastně dělá celou logistiku a tak dále. Takže tahle ta firma by mohla mít třeba zakázku sledovatelnosti výrobku pro Filipa Morise nebo dalšího. A proto komise uvádí procentní sazby a říká, když nějaká firma bude chtít mít eh, více než eh, desetiprocentní celoroční obrat nebo eh, služby, které poskytuje tabákovému průmyslu, tak už by to dělat neměla. Kolegové z EFDD nyní říkají, že takováto firma by měla mít nula procent kontaktů na tabákové firmy. To znamená, nějaké známé firmy na této zemi tedy vlastně mm, by neměly mít možnost eh, vlastně seriózně provádět ehm, takovéto eh, tuto vysledovalnost. Takže tady opravdu by eh, vlastně už nemělo být žádné napojení na tyto podniky, E, to si myslím, že je přehnané, protože je to nemožné. A e, kromě toho vlastně by to znamenalo velké omezení konkurenceschopnosti, když pouze nějaké nové, čerstvé firmy, které si něco nového vyvinuly, už e, nemůžou předložit žádné reference a tak dále. A ty by potom přejímaly takovéto úkoly. To si myslím, že by bylo přece jenom trošku nebezpečné a proto je dobré to, že to už eh, vlastně, to, co jsme se dozvěděli z čísel, eh, vlastně nyní eh, hrají jiné důvody i v Itálii pro to, abychom předkládali tuto námitku, ale ty tedy nestojí na tom papíře. Každopádně tuto námitku tedy odmítáme. Pan Parnieu? Paní předsedkyně, milí kolegové, nejprve musím říci, že skutečně Eh, zde se mi líbil, líbilo, co řekl pan předseda Florence. To mělo smysl. A za druhé, já mm, předsedám neformální skupině již několik let a bojujeme proti vněšování tabákového průmyslu. A víme, že my mm, zde musíme být velice vdělí a vyhráli jsme již hodně bitev, třeba minulý rok když eh, většina podpořila to, aby Evropský parlament řekl ne takovému tomu financování, týká se to té vysledovatelnosti, eh, kterou si přeje Evropská komise mohla vystopovat eh, ten produkt směrem k výrobci cigaret. A zde Mm, náš kolega má dvě námitky, které předkládá. Ono se to může zdát na první pohled jako legitimní obava, ale na druhé straně se obávám, že by to mohlo spozdit eh, realizaci tohoto systému vysledovatelnosti, dokonce tedy ten systém Evropské komise by mohl zkrachovat. Podle mě Evropská komise nyní velice jasně se angažuje ve prospěch nezávislého systému, který bude teď nezávislý na tabákovém průmyslu a poskytuje takový regulační rámec, který k tomu bude nezbytný a navíc komise respektuje harmonogram i přesto, jak tato věc je složitá i přes všechny ty nátlaky zainteresovaných skupin. Já myslím, že zde musíme poděkovat Evropské komisi, která nechtěla zastavit tento proces a i mm, ten proces tam ukazuje, že zde i my jako parlament máme přece různé možnosti, jak se vyjádřit, že nám leží na srdci ta nezávislost a my například jsme již zorganizovali s rozpočtovým výborem eh, v 12. července 2017 eh, zasedání i konference s nevládními organizacemi, což nám umožnilo nám, tedy poslancům, se vyjádřit, eh, říci, že Chceme, aby tyto systémy byly reálně nezávislé. Je třeba také zdůraznit, že nevládní organizace, které se hodně angažují v boji proti kouření, tak eh, apelovali na to, abychom podpořili návrh Evropské komise, protože spozdit tento proces prostřednictvím nějakých námitek, tak to by nahrávalo spíše tabákovému průmyslu, kterému jde o to, aby ten náš systém nefungoval. To jsem chtěl říct si paní předsedkyně. Děkuji, paní Zomer, prosím. Mm, Mně taky úplně není mm, příjemné, eh, když tady takhle máme návrh, eh, nějakou námitku ze strany eh, kolegů Hnutí pěti hvězd. Tady tedy, jak víme, jde o systém vysledovatelnosti, ale asi tady nejde o ten problém, jak to míní pan Perničíny ten problém, jak je mi známo. Je, e, jde tedy spíše o to, že výrobci cigaret a c, e, vlastně tady je hlavní problém e, malých výrobců, protože my máme v Evropské unii řadu malých výrobců, kteří zaměstnávají třeba jenom 10 lidí, ale přitom to je dlouhá rodinná tradice. Tady jde, jde zejména tedy třeba o výrobu taky doutníků a dalších tedy tabákových produktů. A teď Mm, se podívejme na tu vysledovatelnost. Ty náklady, které oni by na to museli vydat, by byly tak vysoké, aby to mohli zavést, že eh, by to eh, ty náklady prostě nemohly zaplatit. Prostě by to pro ně znamenalo obrovské finanční výdaje, které by si nemohly dovolit. Tady jde o nové technologické vybavení, skenery, tiskárny, dobrá, ale potom ty eh, takzvané anti-tampering devices, to jsou mm, to kolikrát vyžaduje nové zaměstnance, mm, aby se do toho eh, mohly zadat všechny ty údaje. A vzniká technický problém, že E, vlastně e, e, u některých produktů je potřeba několik měsíců zrání, aby se vůbec mohly potom prodávat. A teď vlastně to by bylo, že už v průběhu výroby těchto produktů by se muselo rozhodovat vlastně kde se to zadá, kde co se vyrábělo na kterém stroji a jakému konečnému eh, prodejci se to potom dodá. U těch opravdu nejmenších výrobců se v tuto chvíli v podstatě ani nedá říkat, kde eh, se to třeba všechno tiskne, protože, eh, řekněme, jak jsem říkala, nejprve to musí zrát a pak máme taky velké hráče, kteří řeknou, eh, tyhle, hm, řekněme, eh, tahle eh, zásilka potom půjde tam a tam, tahle půjde tam a tam. Ehm, je to opravdu technicky téměř nemožné. V podstatě by už nedocházelo k vyhotovení zakázek a Eh, tady ještě říkám, že tedy někde je potřeba je uskladit v době, kdy zrajou, zrají a tím by se to ještě komplikovalo. A eh, samozřejmě by to taky mm, mělo ideálně vést k omezení eh, spotřeby a Vždycky tedy se o tom hovoří i v Evropském parlamentě, vždycky postupujeme proti cigaretám a potom se to vlastně všechno hodí do jednoho pytle a e, třeba e, u doutníků e, vlastně už to takhle nespadá do toho stejného pytle. Já si prostě myslím, že komise by musela najít nějakou, nějaké speciální nařízení pro ty malé um, výrobce doutníků, Eh, protože nechceme, aby právě tito eh, byli zničeni eh, všemi těmito požadavky. A Tady tedy, řekněme, pokud eh, budeme takto vyžadovat ehm, vysledovatelnost, konkrétně tedy u ehm, doutníčků a doutníků, ehm, eh, zlikvidujeme tím úplně některé ty malé výrobce, které zde máme a měli bychom se tedy zamýšlet nad nějakým speciálním nařízením pro ně. A zdůrazňuji, že mm, v té, oblasti, v té v oblasti doutníků v podstatě vůbec eh, není pašování, eh, protože nám tady samozřejmě tou vysledovatelnost, eh, vysledovatelností jde o to, abychom zabránili pašování cigaret. Ale tady opravdu musíme rozlišovat oblast, kde dochází k pašování a oblast, kde pašování nedochází. Takže já tedy opravdu se obracím na komisi ze žádostí, aby s se snažila předložit nějaké zvláštní nařízení pro malé výrobce, eh, zejména doutníku a doutníčku. A já tady v žádném případě nechci podporovat Eh, hnutí pěti eh, hvězd. Ono v podstatě to, co oni tam uvádí, jaksi není vůbec v souvislosti s tím, co uvádím já. Ale možná by tohle to přece jenom byla příležitost, eh, jak vlastně dosáhnout i mých záměrů, pokud podpořím pana Perničího. A mm, já vás tedy žádám, abyste si to taky sami zvážili a možná tedy výjimečně tuto námitku navzájem podpořili. Chceme opravdu zničit ty malé rodinné podniky? Děkuji. Děkuji za to, že jste přednesla toto téma. Paní Konečná také chci něco říci. Paní Konečná. Uh, Děkuji. Já chci pohovořit za Lena Bolanda z naší frakce, který zde nemůže být. Takže řeknu něco za ní. Eh, komise před nás staví dilema, pokud jde o tento prováděcí akt. Já si myslím, že všichni zde jsou pro solidní systém vysledovatelnosti tobákových výrobků, což eh, bude prevence proti padělání, aby se pašované výrobky nedostaly na trh, což je špatné pro mm, tržby i pro veřejné zdraví. Ale mm, pokud projde tento akt v této formě, tak eh, budeme v takovém postoji, že budeme eh, opět muset ho eh, novelizovat, abychom uzavřeli eh, to vakuum, které zde bude existovat. Již tam vidíme určité vakuum a i sklus s předložením tohoto aktu, tak to je velké selhání komise. Pravidlo je 106 jednacího řádu umožňuje parlamentu kontrolovat a dávat možnost parlamentu namítat. Na rozdíl od toho, co komise si myslí, tak prováděcí akty eh, zde mm, mm, spadají do našeho, do našeho práva kontroly a lituji, že komise tak eh, otálí s předkládáním tohoto prováděcího aktu a že mm, se snaží tak obejít eh, dohled parlamentu. A zde Ehm, zde, zde jde o to, abychom neohrozili celý ten systém vysledovatelnosti. To by bylo neakceptovatelné. Je evidentní, že nezávislá kritéria ehm, podle tohoto prováděcího aktu nejsou úplně eh, odolná všemu. A zde mm, třeba nezávislá kritéria týkající se subdodavatelů zde nám jde o to mít systém, který funguje, tedy systém, který funguje pro lidi na tomto kontinentu a ne pro zisky tabákového průmyslu. Je zásadní, aby komise zohlednila naše obavy a aby vytvořila podobný systém jako ten, o který usilujeme, který bude zcela nezávislý na tabákovém průmyslu. Komise musí si nastavit dobře své priority pokud skutečně si myslí, že eh, tato eh, eh, námitka má ten potenciál vylepšit tento systém. Je neakceptovatelné, aby zde komise předkládala parlamentu pozdě tyto návrhy a to je neakceptovatelné, neomluvitelné. Ehm, toto znamená, že komise přehlíží kompetence parlamentu a i přehlíží zájmy lidu v Evropě. Eh, těším se na to, co komise nám k tomuto řekla a poté se rozhodneme, jak budeme hlasovat. Děkuji. Děkuji za to, že jste nám toto přednesla, pan Florenc. Also, bin da nicht so ganz sicher, ob wir da... Já si nejsem uh, úplně jistý, jestli uh, řeknu uh, to tež. Uh, tisíc uh, modliteb nezmění tabákový průmysl. A tady jde o řízení, které něco kritizuje. Já vůbec neříkám, že tohle to by jako doktor a nějakým způsobem neovlivňovalo malé střední podniky. Právě e, zde byla nějaká taková intelektuální výtka, kterou jsem nepochopil. Já eh, neříkám, že jsou tady problémy, ale eh, ti vysoce placení eh, lobbysté tabakového průmyslu musí přijít s užitečnými návrhy. Tenhle návrh je úplně nevhodný. Tady neozměníte vůbec nic ve prospěch malých a středních podniků a pokud ano, tak ti lobbysté, že tady lobují ano, prosím, ale prosím na vhodné straně. Tady to je opravdu takové slovo myslné. Děkuji. Dobře. Ještě někdo? Pokud ne, tak Brkovský z komise. Thank you. Děkuji. Za prvé DG Sante chce poděkovat za podporu která se, kterou poskytuje výbor Envy v této věci. Máme za sebou dlouhou cestu, začali jsme s revizí eh, směrnice o tabakových výrobcích a jsme až tady, kde se snažíme zavést poslední nástroje tohoto nového režimu. Systém vysledovatelnosti a bezpečnosti produktů. Stávající navrhované systémy byly podrobeny studiím, Jednali jsme o tom obšírně s členskými státy a proběhla celá řada konzultací, včetně toho formálního připomínkového řízení. Semináře, výměny názorů, které organizoval tento výbor. Tento proces byl velice časově náročný, ale také nezbytný pro to, abychom eh, měli kvalitní finální produkt, který podle mě je vyvážený poskytuje plnou kontrolu celého, nad celým řetězcem, tedy ve smyslu vysledovatelnosti, splňuje technické právní požadavky TPD a protokol FCDC. A i v rámci eh, právních hranic, které dali komisi zákrodárci. Takže je to i eh, systém, který bude flexibilní a nebude eh, velkým řemenem ani pro malé střední podniky souhlasíme, že zvláštní pozornost je třeba věnovat nezávislosti, tedy nezávislosti na tabákovém průmyslu. A náš návrh podle mě je v tomto velice silný. Nezávislost je klíčem celé konfigurace systému. Je jasná, jasný systém reportingu, příslušné orgány mm, mají e, plný náhled nad veškerými pohyby výrobku a nakonec i stanovuje, jak má vypadat nezávislost e, těch třetích stran, jak to prověřovat e, způsobem proveditelným. Podle mě nezávislost musí být řešena systémově, což jsme udělali v tomto návrhu. Také je třeba uznat fakt, že stávající proces nás dostal do bodu, kde pokud chceme splnit eh, harmonogram, tak zde není nám možnost, než začít to technicky aplikovat. Já vím, že to bude náročné, ale proveditelné. Vzhledem k tomu, že členské státy vyžadují 12 měsíců, a, aby mohli jmenovat nezbytné orgány a nyní Mm, takže mm, proto není možné odkládat eh, tento <clears throat> systém. Mm, doufejme, že takovému to scénáři se vyhneme a že eh, systém této vysledovatelnosti bude eh, přijat v dohledné době a že nebude to odkládáno. Děkuji, tím jsme uzavřeli. Ano, velice stručně, paní Zomer protože už známe váš názor. Ještě dodatečnou otázku zástupci komise. Eh, jak chce komise zabránit, aby eh, ty nejmenší podniky, eh, mikropodniky v oblasti cigaret a doutníčku neskrachovaly? tím nuceným zavedením tohoto systému dosledovatelnosti. Má komise vůbec představu? Existují nějaké kontakty? Jak tohle chce komise zajistit? Uh, Pokud bych mohl zareagovat na tuto otázku, tak ne, možná bych vás musel nudit nějakými technickými detaily. Za prvé, zákonodárci rozhodli, že ten systém bude účinný i na další výrobky než cigarety. Až e, tedy pět let poté, to znamená květen 2024 až. A za druhé, je zde celá řada opatření, která e, zavádí navrhovaná norma a to, že což usnadní život malých výrobců, například ruční výroba, je vyloučena eh, z těch prostředků mm, pro, nebo potom eh, zde budou i eh, mm, takže samozřejmě zde není pravda, že mm, malí provozovatele by měli znát konečný nákup, jak vypadá konečný nákup v okamžiku výroby již. Obra... Takže ne, ta informace je te, až tehdy, když je vydána faktura. A poté samozřejmě i vzhledem k DPH, tak přece musí znát kupujícího toho výrobku, tak tu informaci musí mít. Takže já si myslím, že to jsou nějaké obavy, které nejsou opodstatněné. Ne a já vás tady nebudu nudit detaily, ale pokud je budete potřebovat, tak vám je rád předám. Děkuji, děkuji. Tím jsme uzavřeli tuto rozpravu a budeme hlasovat o této námitce zítra. A poslední námitka dnešního dne se týká glyfosátu. Eh, je to, eh, jde o obnovu eh, souhlasu s aktivní látkou glyfosát, revidovaný návrh normy komise. Tuto námitku předkládá paní Konečná. Prosím. Můžete uvést toto téma. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, předkládám ji eh, já, ale musím říct, že za celou GUE NGL, byť pod tím nemůžeme být podepsaní všichni. Nicméně nechci to protahovat. Všichni víme, o co jde. Námitku zde máme konec konců již poněkolikáté a ta naše směřuje k tomu, že obsahuje výzvu komisi a členským státům, aby neobnovili povolení účinné látky glyfosát, a to v souladu s požadavky evropské občanské iniciativy ban glyphosate kterou jsme zde měli minulý týden. zároveň je zde apel aby komise a členské státy přijaly nezbytná přechodná opatření s cílem zcela vyloučit tuto látku z unie. námitka plynule navazuje na všechny dosud parlamentem přijaté zároveň je v námitce přímo uvedeno že evropský parlament bere na vědomí že návrh prováděcího nařízení komise nestanoví žádné přechodné opatření pro zemědělce v případě nového vědeckého vývoje a následně okamžitého zákazu glyfosátu což vytváří neakceptovatelnou právní nejistotu ponechává nepřipravený zemědělský sektor a ohrožuje evropské zemědělství čímž komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené v příslušném nařízení co je třeba dodat je co se, asi to co všichni už víme kteří se o glyfosát zajímáme a to je to co se stalo dnes odpoledne. a možná právě proto je ta námitka tak aktuální protože je tady eighteen členských států ale také nine členských států které dnes nehlasovaly pro znovuobnovení povolení glyfosátu a které prošlo zhruba před hodinou a půl a prošlo bez toho aby jakkoliv reflektovalo naše námitky které jsme zde v evropském parlamentu předkládali přijímali dokonce na plénu evropského parlamentu podle mého názoru omlouvám se kolegyně a kolegové je to co se stalo dnes odpoledne na komisi výsměch naší práce, protože bych možná pochopila že některé členské státy přehodnotily své stanoviska ale nemít v tom povolení takové věci o které jsme žádali zcela zásadně jako je phase out jako je zákaz povolení používání glyfosátu na veřejných prostranstvích na dětských hřištích jak dlouho to ještě chceme tolerovat a respektovat že se nám tady děje od roku two thousand and nine něco co prostě poškozuje zdraví našich občanů ale i našich dětí a já si myslím že to co dnes komise předvedla to co předvedly členské státy to že to udělaly bez jakékoliv výjimky bez toho že by řekly co bude za těch pět let až opět ta, reautorizace skončí tak je obrovská ostuda. znovu opakuji možná bych pochopila změnu politického názoru velkých hráčů ale to že to udělali bez toho aby jakkoliv vzali na vědomí naše námitky to mi přijde opravdu, ale opravdu tristní. A navíc je tady pořád ještě devět států. Devět států, které se proti této reautorizaci prostě postavily. A ani na ty Evropská komise nereflektuje. Takže ji nezajímá názor Evropského parlamentu, nezajímá ji názor občanské iniciativy a nezajímá ji názor dalších devíti států. Já si myslím, že Evropská komise by nám dnes měla zcela jasně vysvětlit, jak si představuje to, co bude následovat za těch pět let. Kdy reálně, opravdu reálně zakáže používání glyfosátu na veřejných prostranstvích a dětských hřištích a také to, jakým způsobem chce realizovat phase-out, který jsme schválili jako Evropský parlament na jednání pléna Evropského parlamentu ve Štrasburku o to více si myslím že je tato naše námitka aktuální přestože nám někteří můžete vyčítat populistické kroky věřte mi že to neděláme z populismu ale pouze proto že se nám nedostává odpovědí a komise zarytě mlčí. děkuji vám. Have... Děkuji, mám tu několik řečníků, paní Ayuso jako první. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já chci hovořit za paní Delay, a, mm, která souhlasí s tím, co jsem, eh, s tím, co tady řeknu. Tady máme co dočinění s novou námitkou, která se týká této látky glyfosátu a je třeba říci, že tato práce, která se realizovala do posud, byla rigorózní, pragmatická, seriózní, vzala do úvahy veškeré možné návrhy i vysílala jasný signál, vyvážený signál členským státům. Pokud jde o formu, pokud chceme vyslat nějaký takový signál členským státům, tak se dnes sešel apelační výbor a dohodl se na těch pěti letech. A takže komise vzala do úvahy náš názor, pět let tedy, to je v podstatě to, co jsme i předložili v posledním návrhu. Mám dojem, že toto je pouze určitá forma, jak pořád nech tuto diskuzi protahovat, aby byla pořád otevřená tato diskuze. Komise Eh, mm, mm, mm, nás vyslechla a právně řečeno komise eh, může tedy eh, rozhodnout a pojem face out to není mm, její koncepce, právní koncepce. Pouze členské státy mohou rozhodnout, že eh, mm, eh, stáhnou tyto látky, které obsahují tedy glyfosát. A pokud jde o meritum věci, pokud členské státy chtějí stáhnout glyfosát, tak musí vyvinout další alternativy k tomuto výrobku, tak aby odborníci, tedy nebo tedy zemědělci mohli používat nějakou látku, která nahradí glyfosát a bude srovnatelná, a, mm, protože nechceme přece ohrozit zemědělskou produkci, aby ceny ne, nestoupaly a aby i to nepodkopalo hospodářskou soutěž. Já proto si myslím, mm, že to se netýká pouze zemědělců, kteří glyfosát používají, ale třeba i ostatní, třeba železnice, k té železnice používají glyfosát, eh, eh, aby ničili, eh, aby ničili Eh, plevel, protože jinak je to nebezpečné kvůli požárům, které tam mohou vznikat, pokud by ten plevel tam zůstával a nebylo by, nebylo by možné používat glyfosát. Máme zde systém povolování látek, který vychází z názoru agentur a pokud ten systém nevyhovuje, tak je třeba posílit, ale zde eh, eh, jediná věc, kterého dosáhneme, bude krize, krize, krize důvěry a neustále pochybnosti. Takže jenom chci připomenout toto, že že členské státy eh, jsou eh, ty, eh, ty, které přijmou finální rozhodnutí a to tak učiní. A mm, já mm, jenom lituji zde, se to kritizuje. A já musím doplnit, že glyfosát, a mm, glyfosát již je mm, něco, o čem jsme diskutovali dlouze a již opět o tom tady zase teď mluvíme a musíme to poslouchat a já si myslím, že i zde jsme slyšeli hodně hloupostí a falešných obvinění této látky. Děkuji, pan Poc. Um, uh, yes, uh, thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem nechtěl uh, hovořit příliš nahlas, ale musím. A musím uh, tady protestovat uh, proti uh, tomuhle, eh, téhle dezinterpretaci eh, eh, ze strany kolegyně Delaje. To je strašné, co tady zaznívá, protože můžu citovat z usnesení parlamentu přijatého v říjnu. Evropský parlament vyzývá komisi, aby přijal nezbytná opatření k odstranění glyfozátu v Evropské unii do roku 2002 a a zajistí, aby eh, už se to nedalo používat. My jsme tedy nezažadali o obnovení, ale o phase-out. A to eh, je třeba eh, říkat zcela jasně a transparentně. Vážená paní kolegyně z EPP, prosím, nedezinterpretujte to, co zde bylo přijata velkou většinou Evropského parlamentu. Budu pokračovat česky. dodávat nic k tomu, co říkala kolegyně Konečná, snad s jednou věcí. E, moje skupina zvažovala podporu téhleté rezoluce, protože ta rezoluce, která byla přijata v říjnu, je technicky a legislativně správnější, obsahuje e, víc věcí, které jsou k tomu tématu e, třeba takže my jsme nechtěli z důvodu eh, oslabení toho textu té rezoluce, kterou parlament už přijal 355 Eh, hlasy. Eh, nechtěli jsme tuhle tu rezoluci původně podpořit, to říkám otevřeně, eh, protože prostě nahradit text, který je silný textem, který je o něco slabší, je, se, se nám zdá zbytečné, ale my ji zítra podpoříme. A podpoříme ji právě z toho důvodu, toho, co jsme tady teď slyšeli od kolegů z EPP. Já prostě odmítám tyhle ty dezinterpretace, jak si pro boha vůbec může někdo dovolit, tímto způsobem vykládat zcela jasný text přijatý Evropským parlamentem. To je prostě odpudivá záležitost. Já proti tomu znovu už opakovaně po protestuji Protestoval jsem i na sociálních sítích, budu protestovat v tisku. A právě z toho důvodu, jak se tady zachovala kolegyně Delhaje z EPP i na sociálních médiích a jak dezinterpretuje to, co bylo přijato parlamentem, my zítra ten návrh GUE podpoříme, přestože jsme to udělat nechtěli. Teď paní Házenkamp. Děkuji, paní předsedkyně. Tleskám Evropské komisi. Prostě všechno, všechno vytáhla z klobouku, aby udržela a glyfozát na trhu. A podařilo se jí to. Už víme, že většina evropských zemí schválila, tady podlehla tlaku Monsanta a Evropské komise. A tím hlasovali pro to, aby eh, tento, eh, tuto látku, která ničí životní eh, prostředí, narušuje hormonální rovnováhu a způsobuje rakovinu, aby se mohla dále použít na dalších pět let. Samozřejmě, a tady se vůbec nepředpokládá s omezením Eh, v použití, eh, i když to parlament eh, požadoval a vůbec tam nejsou zohledněny další požadavky parlamentu a ještě se říká, že tohle je poslední. A tady neříká, že je to poslední schválení. To znamená, komise dala bezpodmínečnou zelenou tomu nejjedovatějšímu jedu, eh, který se používá v zemědělství, eh, který eh, podle příslušných organizací je jistě rakovinotvorný pro zvířata a ten je jistotou pro lidi. A 63% lidí ho má v těle. Je to látka, která znečišťuje povrchové vody i podzemní vody, ohrožuje zásobování vodou v Evropské unii. Evropská komise ohrožuje 500 milionů občanů, zvířata a naše životní prostředí prostředí eh, tímto eh, a to na základě eh, manipulovaného eh, výzkumu, který předložila FSA a národní orgány. Potom jsou tady také 3 miliony občanů, kteří vyjadřili námitku a to bylo smeteno ze, stanu. Tímto, ze stolu. Tímto způsobem klesne důvěra v Brusel. Tohle je další hřebíček do rakve Evropy a já vyjadřuji stížnost vůči tomuto nezodpovědnému chování. Děkuji ještě někdo? Pokud ne, tak paní Juliker. Děkuji, paní předsedkyně. V reakci eh, na eh, hlavní výzvu návrhu eh, usnesení, a sice eh, zakázat okamžitě eh, glyfozát a přijmout opatření k jeho odstranění z EU, bych ráda zopakovala eh, stanovisko komise a sice, že nejsou žádné vědecké nebo právní důvody, které by podpořily zákaz glyfozátu v kontextu platné legislativy o pesticidech. Glyfozát byl zásadně, důkladně přehodnocen členskými státy, EFSO a Evropskou agenturou pro chemické látky a závěr byl každý eh, totéž. Klasifikace glyfozátu jako karcinogenu eh, není eh, odůvodněná. Národní orgány a další země po celém světě, včetně Kanady, Japonska, Austrálie a Nového Zélandu, jakož i FAO a VHO na svém společném zasedání došli ke stejnému závěru. Mezinárodní eh, agentura pro eh, výzkum eh, rakoviny, mimochodem také orgán VHO, zůstává jedinou hlavní agenturou, která má odlišný názor ohledně jeho karcinogenity. Kromě eh, toho eh, přišla, eh, přišly výsledky 9. listopadu 2017 velké dlouhodobé studie, které byly zveřejněny v časopise Národního ústavu pro výzkum rakoviny v USA a tam se nenalezla žádná vazba mezi vznikem rakoviny u osob a používáním glyfosátu v zemědělství. Eh, podle, eh, dále eh, se skonstatuje, že jeho používání tedy nepředstavuje riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Vzhledem k přeskumu všech dostupných informací o glyfosátu v současné době nejsou žádné důvody k spochybňování eh, eh, toho vědeckého hodnocení a závěry eh, k glyfozátu, které jsou, závěru k glyfozátu, které jsou prováděné v EU. Pokud jde o tu myšlenku postupného odstranění, phase out, tak ve stávajícím eh, rámci eh, může něco takového být zahájeno pouze, eh, pokud není obnovena, obnoveno schválení takovéto látky. Jak už jsem říkal, neexistují ani právní, ani vědecké důvody neobnovit schválení glyfozátu a proto jeho postupné odstranění v tuto chvíli není možné. Na eh, základě výsledku tohoto vědeckého hodnocení a vzhledem k eh, dalším legitimním faktorům, včetně usnesení parlamentu 24. Eh, října 2017, komise předkládá svůj návrh na obnovu glyfosátu na povolení glyfosátu na pět let, což je standardní rámec. Eh, členským státům, eh, eh, aby hlasovali 9. nebo to předložila 9. listopadu. V, v této fázi nebyla dosažena schoda, ovšem několik členských států jasně řeklo, že podpoří obnovu s delším obdobím než pět let. Vzhledem k těm právním povinnostem to, že glyfozát schvaluje podmínky stanovené v legislativě o pesticidech, a vzhledem k eh, daným okolnostem komise eh, předložila své odvolání eh, odvolacímu výbora 27. listopadu a, dnes, a to dnes odpoledne a v té této příležitosti podpořila kvalifikovaná většina členských států názor komise. Děkuji vám. Much again on this objection we vote tomorrow. Děkuji a o tomto budeme hlasovat zítra a tím jsme se dostali na konec dnešního pořadu jednání. A uvidíme se zítra ráno v 9 hodin. Naschledanou, přeji vám pěkný večer.